vůdcovství a nyní k Brexitu. Po referendu jsme obdrželi jasný signál z Londýna. Brexit je Brexit. Pryč znamená pryč. Žádný deal je lepší než špatný deal. Já jsem byl místo předsedou komisi za, zodpovědný za digitální trh a dělal jsem praktické záležitosti ohledně poplatku s roamingem například. Ovšem, jak to s nima bude vypadat po Brexitu? Opětovně dojde k jednání mezi 27 EU a Velkou Británii. Byli jsme schopni se dohodnout eh, ohledně GDPR, ohledně ochrany soukromí našich lidí, dále volný tok dat pro podporu našich průmyslů a tak dále. Pokud je o providera cloudových služeb, Británie v tom dobrá, ovšem jak to bude vypadat po Brexitu s tokem, uh, volným tokem dat, to prostě bude záviset na Evropské Bohužel vaše minuta vyplně, vypl, uh, už vypršela, takže prosím paní Čáns, jedna minuta. Uh, Kolegové, děkuji vám všem za trpělivost tou noční murou, kterou je Brexit. Já toho hluboce lituji, myslím si, že to byla naprostá ztráta času a energie. Souhlasím s mnoha z vás, že nelze teď věci zbytečně uspěchat. V sobotu společně se stovkami tisíc lidí jsem eh, pochodovala Londýnem, kdy jsme žádali referendum o té závěrečné dohodě. Viděli jste ty fotky. Moře podpory Evropské unie v ulicích Londýna. Taková je vůle lidu. To se, ta se od roku 2016 změnila. 74 ze 75 průzkumů v posledních letech ukazují, že setrvání v Unii má většinu. Přátelé, nedělejme si iluze o síle pro evropských sentimentů ve Spojeném království. Ale přitom jsme tady, Máme nového premiéra, který prohrál každé jedno hlasování v House of Commons, což je historicky bezprecedentní rekord. Je to naprosté selhání. Žádá EU, aby ho pomohla vyhrabat z toho příkopu, kam se předtím sám zahrabal. Je potřeba apelovat na radu, aby víc tlačila na Westminster. Tato dohoda vyvolává důležité otázky. Víme, že záměrem Brexitýru je podkopávat sociální a environmentální standardy, ne je navyšovat. Víme, že Johnsonovi nelze věřit. Proto si tato dohoda žádá řádný přeskum jak zde, tak ve Westminsteru. Děkuji. Děkuji, pan Wells. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Velká Británie byla dobrým zákazníkem a přítelem EU a členským státem. V roce 2018, pokud jde o obchodní přebytek, bylo to asi 750 miliard s eh, Velkou Británií. Zároveň eh, jsme přispěli 140, 100 20 miliardami jako čistý plátce v tomto období a jsme pouze jednou, jedním ze šesti členských států, které plní i závazky NATO eh, a tím zajišťuje bezpečnost nás všech, kteří zde dneska jsme. Proto se chci zeptat, proč pan Tusk, Barnier a Pan Juncker si myslí, že je dobré se scházet s opozičními vůdci, s panem mm, Tonym Blairem a v podstatě interferovat do britské politiky. Martin Salmajer eh, hovoří o tom, eh, že údajně Severní Irsko bude cenou, kterou Británie zaplatí za Brexit. Není pravda, že vlastně pohrdáte našim lidem v těchto jednáních. Děkuji. Pan Valovič, jedna minuta. Děkuji, děkuji za Upřímně bych rád poděkoval panu Tuskovi za vše, co udělal v posledních pěti letech, za proaktivní přístup pana Junkra a zároveň skvělé výsledky pana Barniera, pokud jde o brexitová jednání. Já eh, pocházím ze Slovenska a do se nás dotklo to, že Rada zamítla zahájení přístupových jednání se Severní Makedonii a Albánii. My pocházíme z regionu, kde chápeme, že to prostě nesmí být bráno za bernou minci, že potřebujeme i určité reformy, to je jasné, ale takové signály, které vyšly z rady, jsou zneklidňující. Ti, kteří pochází z této části Evropy a snažili se o přiblížení západního Balkánu k EU. To považuji za nesmírně obtížné. Děkuji, pane Hane, za to, co jste udělal v tomto ohledu. Ovšem po tomto rozhodnutí EU si myslím, že ta rovnováha v tomto regionu se změní. Děkujeme. Pan López Aguilar. Děkuji, paní předsedkyně pane předsedo Tusku, pane předsedo Junckere. Já eh, vám vyjadřuji svou vděčnost, eh, protože eh, vy jste prožili vlastně mandát za dobu, kdy tady byly největší, největší problémy, největší krize. Ano, já myslím, že kdyby zůstala to, že zůstala jednota celé EU při vyjednávání o Brexitu, to je velice dobré znamení. To znamená, že Evropská unie bude s eh, Brity jednat zřejmě tak, jak budou Britové zase jednat s evropskými občany na svém území. A eh, Eh, došlo tady k konečnému eh, rozhodnutí, eh, což je velice dobře, protože věříme, že to se nemusí konat tvrdý Brexit, že to je vlastně velice dobrý postup proti těm všem, kteří se věnují intoxikaci a které si myslí, že vlastně jednotlivosti jsou neslučitelné s těmi obecnými věcmi a také s Evropskou unii. Já myslím, že že eh, je tady eh, opravdu hrozné, když dochází k rozporu mezi tím, co se říká a tím, co se dělá. Eh, my musíme také říci, že by nemělo být rozporu mezi tím, co se slíbí a tím, co se splní. Děkuji. Ehm, pane Barniere, máte slovo vy, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení páni poslanci, paní poslankyně, Eh, pane Junkere, když dovolíte, chtěl bych eh, reagovat na všechny ty velmi četné hlasy, které tady zazněly k té těžké otázce Brexitu. A chci jim poděkovat panu Weberovi, eh, také paní Garcia Perez, Dr. Shellows, Filipsi Lambertovi a všem těm dalším za důvěru, kterou projevili nejen v posledních měsících, ale těch několika posledních letech a kteří projevovali podporu jak řekl pan předseda Tusk a pan předseda Juncker, Eh, máme veškerý respekt eh, k vašemu parlamentu v tomto velmi závažném okamžiku, který prožíváme v procesu Brexitu. Vždy jsme respektovali eh, parlament a parlament bude mít poslední slovo. Je tedy normální, že britský parlament nyní naplní svou odpovědnost a jako první se vyjádří k dohodě, kterou jsme dojednali s britskou vládou nikoli proti britské vládě, nikoli bez britské vlády, spolu s britskou vládou jsme tuto dohodu eh, dojednali. Eh, a to proto, aby mohlo dojít k eh, spořádanému Brexitu. A jestliže si všichni přejeme spořádaný Brexit, který je určitě lepší než neuspořádaný Brexit, pak si myslím, že toto je opravdu jediná možnost. Připadá nám legitimní, že váš parlament se vyjádří po té, co bude jednoznačně vědět, eh, co si přejí, co rozhoduje eh, Spojené království pro svou vlastní budoucnost. Já už opakuji, že jsme opravdu velmi závažné chvíli v celém tomto eh, procesu. A měl jsem příležitost toto říct již Donaldu Tuskovi, i jeho spolupracovníkům, i Jean-Claude Junckerovi a všem komisařům Eh, také předsedovi Frhovštatovi eh, ve skupině pro Brexit, že jim děkuji za důvěru. Úkol, který mi byl svěřen eh, Jean-Claude Junckerem již od začátku, bylo, pracovat na tom, aby došlo k organizovanému, spořádanému odchodu Velké Británie z, z EU. Je to velmi <clears throat> těžký úkol, složitý úkol. Naprosto mě to nepřekvapilo, že je to složitý úkol. Zůstává to eh, velmi eh, jasným úkolem, že jde o vlastně negativní jednání, protože je to vlastně eh, situace lose-lose, tedy nevýhodná pro všechny strany. A my jsme toto jednání vedli třeba, že jde o negativní jednání, tak, že jsme ho brali velmi vážně, abychom mohli respektovat eh, hlasování Britů, i když litujeme, k jakému výsledku toto hlasování vedlo. Během těch tří let jsme pracovali objektivně a snažili jsme se trpělivě a vytrvale najít eh, takové operativní řešení, které bude právně hodnotné a které přinese řešení eh, všem těm problémům Brexitu. Eh, přinese řešení všude a pro všechny. Respektovali jsme britské partnery, protože, eh, dámy a pánové, pro Spojené království máme jednoznačně respekt a dokonce i obdiv. Pracovali jsme, aniž bychom se nechali ovlivnit. Eh, těmi turbulencemi interními, které probíhaly ve Spojeném království. Pracovali jsme bez vášní, bez emocí na této otázce na základě právních eh, základů, tak, aby Brexit našel řešení. Pracovali jsme eh, tímto způsobem během těchto jednání. Brexit to není konec historie, to není konečná, konečný cíl. My jsme jednání vedli tímto způsobem eh, především tak, abychom brali v úvahu mír v Irsku. Každodenně jsme eh, tento požadavek měli na mysli. Udělat vše proto, aby se uchoval ten křehký mír na, britské, na eh, Irském ostrově. A také jsme se opírali o ten základ pro nás, což je jednotný trh. To je něco více než volný obchod. Je to prostě ekonomický základ, který je třeba upevňovat. Také jsme toto jednání vedli s přihlédnutím eh, k tomu, co je prioritou pro Evropský parlament i pro nás, což je bezpečnost eh, našich občanů. 4,5 eh, milionu lidí, kteří, kterých se to týká, je to 3,5 milionu Evropanů, kteří žijí ve Velké Británii a nejméně 1 milion Britů, kteří žijí v Evropě. Takže, pane Frohovštate a další, souhlasíme s vámi, to bylo velmi důležité hledisko to, co tady máme, 4,5 milionu lidí, kterých se to týká, by měli mít zaručená práva trvalým způsobem e, pro sebe, pro své rodiny. To je nejlepší záruka e, pro občany. Evropská unie se zavázala, že bude praktickým způsobem uplatňovat tuto dohodu a musíme tedy e, zajistit, že tomu tak opravdu bude. Proto je důležité tady v členských státech vytvářet určitý tlak pro to, aby se ty tyto závazky respektovaly. A dále jsme vedli tato jednání eh, s přihlednutím k tomu, že Brexit není konec dějiny, dějin. Vedli jsme to tedy s tím hlediskem, že je třeba vytvořit budoucnost vztahů eh, s Velkou Británií. Vlastně zhruba 600 mezinárodních dohod tady Britové opustí. Eh, Velká Británie ovšem zeměpisně zůstane tam, kde je, zůstane naším spojencem, naším přítelem a musíme rekonstruovat Pan Faráš už tady není, bohužel, protože on před chvílí řekl, když vysvětloval, že ta dohoda Eh, vlastně by měla vést k dalším třem letům jednání, tak já bych mu odpověděl ano, samozřejmě, protože kromě Brexitu, kromě toho samotného rozchodu a rozvodu, ano, bude třeba jednat rok, dva roky, tři roky, možná i déle v některých oblastech, abychom eh, znovu rekonstruovali to, co bylo tady eh, odstraněno vůli těch, kdo si přáli Brexit. Budeme muset vytvořit obchodní dohodu, vyváženou obchodní dohodu na základě těch pravidel hry, které Eh, platí, abychom se vyhnuli eh, dumpingu v oblasti sociální, klimatické či jiné. Abychom si opět obnovili spolupráci ve vědě výzkumu v univerzi- mezi univerzitami, abychom spolupracovali v oblasti obrany, zahraniční politiky, ve všech těch oblastech, kde potřebujeme trvalým způsobem pracovat s Velkou Británií v novém politickém rámci. To nás čeká a Evropská komise jak nám to také zadal předseda Juncker i nová eh, budoucí předsedkyně paní Ursula von der Leyen. To všechno jsme měli na mysli. Tolik tedy eh, k této věci. A také ještě reagují na to, co tady zaznělo v diskusi. Poučení eh, z Brexitu a důsledky Brexitu. No, těch bude opravdu hodně. Často se také podceňují, zejména ve Velké Británii. Ano, je určité poučení. Proč 52% Britů hlasovalo proti Evropě? Jako politik já jsem vždy eh, doporučoval, abychom se zamysleli nad tuto otázkou, protože v těch zbývajících 27 zemích se nás to týká. Je to poučení, eh, na které pan Faráš a jeho přátelé někdy zapomínají <clears throat> co tady rozhoduje předtím, než lidé hlasují? No především je třeba, aby se občanům řekla pravda. Ale za hlasování o Brexitu je také hněv. Hněv, který se tady vyjádřil. Tedy ten závěr, že Evropa asi dostatečně nechrání před um, zanikáním průmyslových podniků. Celá ta agenda, ta je tady důležitější než Brexit sám o sobě. A já mohu říci, že to je také přáním Eh, paní van der Leyen a celého jejího týmu, aby prioritně eh, pracovali na té pozitivní agendě. A já vám řeknu, protože jsem měl tu možnost eh, tady s ní pracovat, s ním pracovat a mohu říci, že Jean-Claude Juncker a celý jeho tým, všichni jeho spolupracovníci, to byla úžasná zkušenost s nimi spolupracovat. Děkuji jim za důvěru. Já vím, že spolu se svým týmem eh, především trval na, tím, na tom, co je nejdůležitější, kromě Brexitu. A sice vidět pozitivní agendu pro Evropskou unii a pro občany Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane Barniere. Teď má slovo předseda rady Donald Tusk. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za ta hezká slova. Vyplatilo se si pět let na takovýto moment počkat. Děkuji vám také za vaše odpovědné stanovisko k Brexitu. A co se týká toho odkladu, ukázali jste selský rozum a společný pojem o důstojnosti. Poté, co jsem si zde dnes vyslechl, nemám nejmenších pochybností o tom, že bychom měli britskou žádost na odklad Brexitu brát velice vážně. Děkuji vám a nashledanou. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já bych se také rád připojil ke svým kolegům a chtěl bych vám poděkovat za vaši ochotu diskutovat s parlamentem ve všech debatách, které nás celé ty roky doprovázely. A děkuji vám samozřejmě také za e, vaše vystupování. A teď si uděláme kratoučkou pauzu a poté budeme pokračovat v práci. Takže začneme. Prosím, abyste zaujali vaše místa. L'ordine del giorno... Máme tady podle pořadu jednání nyní eh, na programu prohlášení předsedy komise. Vážený pane předsedo Junkre, dnes jsme zde, abychom učinili jakousi bilanci vaší komise a tímto děkuji eh, všem přítomným komisařům v této místnosti. V první řadě vám děkuji za vaši práci eh, pro Evropu, která eh, nezačala tím, že byli zvoleni špicen kandidáti, ale v jiné fázi. Během svého předsednictví jste ukázali, že Evropa by neměla lidi izolovat, ale že by je měla sjednocovat. Během vyjednávání o Brexitu se Spojeným královstvím při hledání evropské reakce v rámci migrační politiky, přijímání uprchlíků, v rámci boje proti populismu, v rámci plánu Juncker, v rámci prohlubování ekonomické a měnové unie a e, ve snaze zachovat Řecko v eurozóně. Ty výzvy byly velké. A navzdory našim rozdílům, polemikám, debatám, které ostatně ale představují i samotný důkaz vitality demokracie, jste se vždy mohl spolehnout na Evropský parlament při budování Evropy, která bude více spravedlivá, udržitelná a bližší našim občanům. Také vám děkuji za vaši spolupráci a za tu pozornost, kterou jste vždy věnoval Evropskému parlamentu. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo Evropské rady, vážené poslankyně a poslanci. Přesně na den je to pět let, co jste dali důvěru mé komisi. A tuto důvěru jste mě nikdy neodepřeli. Je pravda, že občas jsme měli mírně svízelné vztahy, ale vždy to bylo a ve vší slušnosti. Občas to bouřilo, ale vždy to bylo konstruktivní. A já vám za to velice děkuji, protože to, že jsem se mohl opřít o důvěru evropských poslanců tohoto hemicyklu, opravdu odráží evropskou demokracii. Každý, kdo dostane takovou tu důvěru, je to obrovská, obrovská podsta. Vidím tady řadu známých tváří. řadu z vás jsme se skamarádili, a to nejenom interinstitučně, ale na celý život. Takže jsem vám chtěl z celého srdce poděkovat. A chtěl jsem také poděkovat panu předsedovi Tuskovi. Byli jsme opravdu skoro jako dvojčata. Ale občas i dvojčata se dokáží pohádat. Nicméně jsme byli dostatečně inteligentní na to, aby jsme skrývali své nezhody. Takže možná ani o nich nevíte. Ale v každém případě jsem chtěl poděkovat Donaldovi za to, že vždy jsme stáli bok po boku. Děkuji mnohokrát za poctu jeho přátelství. A musím říci, že takováto eh, přátelství jsou velmi vzácná a o to vzácnější, když jsme oba dva ze stejné politické skupiny. Ale v každém případě platilo to pro Donalda a platilo to pro Donalda a já mu za to děkuji. A přeji mu hodně štěstí a stejně tak přeji hodně štěstí paní von der Leyen, která se postaví do čela Evropské komise, která bude potřebovat veškerou naši podporu. A určitě ji budeme přát dobrý vítr do plachet. Také bych chtěl poděkovat svým komisařům a komisařkám. Protože bez nich bych nemohl udělat nic. Tito komisaři a komisařky, každý a každá, a společně přispěli Evropě a já jim za to děkuji. Když jsem nastoupil do funkce v roce 2014, Evropa byla oslabena. A to dírami v solidaritě, který bylo hodně. V roce 2014 Evropa nebyla úplně milována. A dokonce se hovořilo o komisi poslední šance. Já jsem ale nechtěl hovořit jen o komisi jako takové. Já jsem chtěl hovořit o komisi, která měla sloužit porouchané Evropě. V roce 2014 jsme se dostali do opravdu klíčové chvíle, která byla rozhodná pro budoucnost Evropy. A všichni jsme měli za úkol naplnit tuto poslední šanci, která stála před Evropou. My jsme se s kolegyněmi a s kolegy rozhodli, že postavíme politickou komisi. Já jsem chtěl, aby komisaři byli zvoleni. Kromě britského komisaře všichni dříve působili ve volené funkci, a to buď to ve vnitrostátní, anebo na evropské úrovni. Já jsem tedy chtěl, aby komisaři a komisařky byly známé osoby, jak v jejich zemích, tak v Evropě. A požádal jsem je, aby se nezavřeli jenom v Bruselu. Požádal jsem je, aby se nezabarikoda, pardon, nezabarikádovali v Belemontu, ale aby komunikovali s dalšími volenými funkcionáři a aby komunikovali s veřejným míněním a s občany. Během posledních pěti let jsme uh, zorganizovali strašnou spoustu dialogů s občany komisaři 911krát navštívili celkově tedy eh, národní a regionální parlamenty. Na začátku svého mandátu jsem vám slíbil, že naše komise se soustředí na to úplně zásadní a vezme to vážně. A že skončíme legislativní přebujelost, která eh, až do té chvíle charakterizovala činnost Evropské komise. 80, eh, tedy předložili jsme o 84% méně legislativních iniciativ než poslední. Stáhli jsme 142 legislativních návrhů a kromě toho jsme modernizovali 162 stávajících právních úprav. Takže jsme udělali vše pro to, aby jsme naplnili své sliby, ale to ještě nezabrání těm či o něm, aby se pustili do svých her, které spočívají v tom, že komise je prostě oddělená od všech a že je jenom byrokratická. Já mám pocit, že to je předsudek, kterému se v Evropě daří velice dobře. Změnilo se úplně všechno, ale mnozí předstírají, že se nezměnilo vůbec nic. A když jsem před vás předstoupil, tak jsem chtěl, aby má komise se řídila třemi slovy. Růst, zaměstnanost a investice. tuto chvíli máme 25. trimestr růstu po sobě. Vytvořili jsme 14 uh, eh, milionů pracovních míst. A zásadně se nám snižuje nezaměstnanost oproti předchozí situaci. Vytvořil jsem Junckerův plán, který připravil investice ve výšce 432 miliard euro. Na začátku jsme měli za to, na začátku, když říkali, že ten plán bude neúspěšný, tak říkali, že to je Junckerův plán. Teď tomu říkají Evropský fond strategických investic, když to má úspěch. Tak to prostě v historii chodí. Milion pracovních míst bylo vytvořeno díky tomuto plánu. A kromě toho také je nyní nahlížen pakt stability a růstu z jiného pohledu. Poskytli jsme mu více flexibility. Mnozí eh, nechtěli schválit ty oblasti flexibility, kterými jsme posílili tento pakt, ale výsledky přesto jsou. Z 6,6 jsme na 0,7 v deficitu. Máme pocit, že to opravdu byla flexibilizace paktu stability, která byla inteligentní a umožnila nám, zabra- eh, umožnila nám reagovat inteligentně na situaci v Itálii, v Portugalsku a v Řecku, eh, kteří potřebovali, abychom udělali změny v jejich prospěch. Kolegyně a kolegové, a já jsem se setkal i s určitými zklamáními během svého mandátu. Přesto, jak jsme se snažili, tak se nám nepodařilo posunout ku předu otázku znovu zjednocení Kypru. To ztracený čas. Nebyli jsme schopni uzavřít smlouvu se Švýcarskem, přestože jsme se maximálně snažili. Mnohokrát a intenzivně. Ani se nám nepodařilo vytvořit bankovní unii. Není to chybou návrhu Evropské komise. Je to kvůli tomu, že se nesnažili členské státy. Pokud ale nevytvoříme bankovní unii, jako jsme chtěli, a nedoplníme takto hospodářskou a měnovou unii, nebudeme mít tedy bankovní unii všech a pro všechny, tak nebudeme schopni reagovat na příští šok, ať už se objeví zevnitř anebo zvenku. A proto je to potřeba udělat. Já si myslím, že to je opravdu veliká povinnost, která před námi stojí. Posílit systém a zajištění vkladu, protože bez toho bankovní unie nebude. A bez bankovní unie nebudeme mít dokonalou hospodářskou a měnovou unii. Budeme muset být schopni reagovat na takovéto výzvy. A přes eh, různé politické krize, které jsme zaznamenali za posledních pět let, ale musím říci, že jsme také měli i určité úspěchy. Ne, že bychom tedy měli zůstat na Vavřínech, byť tedy by se mi trochu chtělo, tak přesto chci říci, že v některých věcech jsme přece jenom uspěli. Nejprve chci zmínit sociální dimenzi Evropské unie. Byla to taková popelka. Ten sociální pilíř, ale nakonec se nám ho podařilo přijmout. Já si vzpomínám, když jsem byl mladým ministrem práce a sociálních věcí během lucemburského předsednictví, tak už jsem tehdy o takovémto pilíři hovořil a je to dost dávno. Než byl přijat pilíř sociálních práv, tak už jsme přijali směrnici o vysílání pracovníků. Oproti očekáváním se nám podařilo dohodnout s radou a s parlamentem. A to samo o sobě je přece jenom úspěch. Že v podstatě tato komise zakotila v právu to, že za stejnou práci na stejném místě musíte mít stejné, stejné platy a stejné podmínky. A to je přece zásadní, pokud chceme, aby Evropa prosperovala. Musíme vzít v úvahu, jak jsou na tom pracující, protože Evropa je také Evropou pracujících. Pak se mi zdá, že dalším úspěchem by mohlo být Řecko. to je věc, která mě velmi ležela na srdci a na které jsem hodně pracoval. Podařilo se nám vrátit Řecku důstojnost, která mu patří. A mám pocit, že často jsme podkopávali důstojnost řeckého lidu a já jsem chtěl situaci navrátit do normálu a dát jim znovu přesně tu důstojnost, kterou potřebují a mají mít. Mnozí chtěli zastavit komisi eh, v její snaze pomoci Řecku. Vzpomínám si dlouhé, dlouhé noci s Cyprasovou vládou a nyní stávající vládou, tedy ten, který ještě nebyl ve funkci, stávající premiér. My jsme se tedy snažili vyřešit řecký problém. A musím říct, že, byla, že bylo velmi mnoho vlád, které se stavily proti tomu, aby se tím aby to řešila Evropská komise. Vzpomínám si řadu premiérů, kteří řekli, hele, starej se o sebe. Toto je záležitost státu. Státy se mají starat o Řecko. Já jsem k tomu přistupoval naivně možná. Říkal jsem, že je prostě potřeba respektovat smlouvu. A smlouva uvádí, A smlouva uvádí, že Komise má strážit obecné zájmy Evropy a v obecném zájmu Evropy bylo, aby se nerozpadla eurozóna. Takže jsme měli důvod učinit to, co jsme učinili. Co se Afriky týče, tak nemůžeme zapomenout na první sousedy, Afričany. Afrika je světadíl, který si zaslouží naši solidaritu a potřebuje ji, ale nepotřebuje jenom charitu. Charita to je starý reflex Evropanů. Dnes si naopak myslím, že by mělo jít o partnerství mezi rovnými, mezi Evropou a Afrikou. Ano, investujme, vytvářejme pracovní místa. Na tom bychom se měli soustředit ve svém konání. Neměli bychom se dívat na Afriku pouze z pohledu uprchlické krize. Měli bychom dát úctu Afričanům. Neměli bychom se na ně dívat jenom z pohledu uprchlíků. A měli bychom učinit to, aby eh, zoufalí lidé netonuli v oceánu. Situace je lepší, než jsme mysleli, že bude, ale mohla by být ještě lepší kdyby rada, stejně tak jako parlament, se eh, drželi návrhu, které jsme předložili spolu zákonodárcům. Za prvé tedy v oblasti eh, relokalizace v roce 2015 a potom v roce 2016 eh, k návrhu, který se týkal reformy dublinského systému. Nezapomínejme prosím na to, že díky Evropě jsme byli schopni v Evropě zachránit 760 lidských životů. Lidé, kteří se neutopili díky opatřením Evropy. A to byl ten jediný, kdo přežil, kdo zatleskal. V březnu roku 2015 jsme říkali, co uděláme v oblasti uprchlictví a parlament nám dopředu tleskal. A já jsem říkal, no když mi tleskáte, jste si úplně jistí, že za dva roky mi pořád ještě tleskat budete? A to musím říct, že po letech už najednou tleskalo daleko méně lidí, protože pro spoustu lidí vnitřní politika měla navrh nad solidaritou, kterou bychom měli být vázáni. Když jsem nastoupil na čelo Evropské komise, tak jsem se hodně zabýval mezinárodním obchodem. To je velice těžké a značně kontroverzní téma ve všech státech. A často tam jsou dobré argumenty stavět se proti rychle vytvářeným obchodním dohodám. A my jsme jich uzavřeli 15, těch mezinárodních obchodních dohod. Dnes máme obchodní dohody se 60 zeměmi, což představuje 40 globálního bohatství. A tyto obchodní dohody nám umožňují přítomnost na mezinárodní scéně. A to ve chvíli, kdy Spojené státy obracejí záda multilateralismu a organizované solidaritě s ostatními. Musíme také hovořit o roli Evropy ve světě. Největší evropský úspěch, největší výkon zůstává skutečnost, že udržujeme, že jsme dokázali udržet v Evropě mír. Ono to zní velice samozřejmě, není to ale samozřejmost. Dnes, když tady hovořím, máme celosvětově 60 válek, ovšem ani jeden jediný válečný konflikt se neodehrává na území Evropské unie, což je území, které bylo v scénáře nejkrvavějších válek během minulých století, dokonce přímo v století 20. Tedy mír není samozřejmost a měli bychom být hrdí na to, že mír v Evropě máme. Také jsem si vědom skutečnosti, že Eh, v lidech asi nevyveláme nadšení pouze tématem, že Evropa udržela mír. Ale když hovoříme s mladými lidmi, zejména měli bychom při, neustále připívat, připomínat toto stále evropské dilema mezi mírem a válkou. Pohleďme pouze do bezprostředního sousedství Evropské unie a vidíme, jak nebezpečná je mezinárodní situace a jak křehká je situace Evropské unie. Mladí lidé, těm musíme vyprávět o válce a o míru během 20 let. Či za 20 let když nebude na světě žádný Evropan, jehož rodiče či prarodiče zažili bezprostředně válku. Proto je třeba o tom hovořit, neboť v opačném případě upadne v Evropě v zapomnění, co válka znamená. Proto je třeba, abychom neustále s mladými lidmi o tématu války a míru hovořili. A to nestačí. Mladým lidem musíme samozřejmě ukázat, či vysvětlovat Evropu také z hlediska jejich perspektiv a budoucnosti. My jsme nejbohatší kontinent, ale většina Evropanů si to vůbec neuvědomí. Rovněž jsme také nejmenší kontinent. Jsme velmi malí. A politika To je látka, pomocí které eh, musíme propojovat eh, geografii a demografii. Je třeba, aby veškeré typy politiky vždy zohledňovaly tyto dva aspekty. Vymíráme. Mizíme. Asi nezmizíme úplně, ale bude nás čím dál tím méně. Na začátku 20. století jsme tvořili 20 celosvětového obyvatelstva. Na konci tohoto století budeme pouze 4 celosvětového obyvatelstva ekonomického hlediska ztratíme masivním způsobem sílu. Za několik let žádná členská země EU již nebude členem skupiny G7, která pravděpodobně také zmizí, neboť jiné země budou mnohem důležitější, než jsou země G7. V tomto kontextu, v kontextu tohoto vývoje, který nelze již zvrátit, kdo si nyní myslí, že nyní nastal okamžik pro to, abychom měli méně Evropy, abychom se opět rozpadli na národní součásti jednotlivé. Takovýto lidé se velice mílí. Evropa znamená mír, ale Evropa také znamená sílu v kontextu ztrácejícího se vlivu, který ve světě máme. Toto je třeba zohledňovat i v otázkách naší zahraniční politiky. A potřebujeme nějaká jasná pravidla a postupy pro rozhodování, které budou obs- schopny obstát i v v dobách, které nebudou jednoduché. Já bych rád eh, rozhodoval v kvalifikovanou většinou na radě i tedy v otázce zahraniční politiky. Ne ve všech otázkách, ale v určitých ano. Zejména tam, kde je důležité, aby Evropa jasně přiznala barvu. Já jsem měl ve Washingtonu takový velmi specifický zážitek. Bylo to 25.6., kdy prezident Trump hovořil o možných eh, obchodních válkách. A my jsme tehdy s Trumpem hovořili a podařilo se nám to, to nebezpečí odvrátit. Proč? Trump měl tehdy velmi dlouhý úvodní projev. A já ani si nepředstavuji, kdo všichni již seděli v této kanceláři a co jim Trump říkal. Kancléři, několik kancléřů, premiéři, prezidenti. A Trump říkal, že jim to všechno vysvětloval, že to nestačí, že to musí vysvětlit ještě Evropě. Proč? Protože Evropa, eh, promiňte, komise v otázkách obchodu je příslušná. V opáskách obchodu neplatí to, co říkají premiéři či prezidenti, ale platí tam to, co řeknu já, předseda komise. A musím říct, že to Fra- Trumpa velice eh, ohromilo. Pokud někdo ve Washingtonu řekne I'm the man, tak to je skutečně něco nevýdaného. závěr z toho? Odcházím z úřadu, nejsem, nemám špatnou náladu, také nejsem přes příliš šťasten. Ale odcházím s pocitem, že jsem se poctivě snažil. A pokud by se všichni poctivě snažili, Mnohé z těch věcí by byly lepší než nyní. Byl jsem hrdý na to, že během dlouhé doby, zejména za posledních pět let, jsem byl malou součástí malé malým kolečkem většího celku, většího soukolí. To je důležité. Je důležité, abychom ze všech sil bojovali proti těm nacionalismům, které se nám objevují, ať žije Evropa. Děkuji panu předsedovi Junkrovi. Nyní vystoupení předsedů jednotlivých politických frakcích. Pan Weber, máte slovo. Vážený pane předsedo, milý Jean-Claude Juncker, politika žije ze změn, demokracie žije ze změn a nyní nastal čas se rozloučit. Velký Evropan opouští či opustí v příštích týdnech evropskou jeviště, evropský politický scénu a je to Jean-Claude Juncker. My jakožto demokraté se před tebou klaníme a děkujeme ti mnohokrát, milý Žáne Claude, že tvůj celoživotní výkon. A když hovořím o celoživotním výkonu, tak to není pouze těch pět let. 30, když ti bylo 36 let, by si ministr financí již tehdy si společně rozebíral a prodiskutovával základy eh, měnové unie. S Německem a s Francií si vyjednal kompromis z Dublinu. Já ani nevím, kolikrát si musel vyjednávat mezi Německem a Francií kompromisy, jakožto Lucemburčan. A byl si tím, kdo naplnil Lisabonskou smlouvu životem, zejména demokratizaci Evropy. A nezávisle na tom, jak se to bude vyvíjet s demokratickou Evropou dál, ty společně s Martištěm Šulcem zůstaneš zakladatelem té této demokratické Evropě na to můžeš být hrdý. Tvůj základní hlavní talent je to, že jsi schopen nalezat kompromisy. Během své politické kariéry si dokázal vyřešit celou řadu sporů a smířit mezi sebou mnohé lidi. Bylo jich nesčetně. Eh, vyprávěl si zde sám, že dokonce i Donald Trump nedokázal eh, vlastně eh, se vyhnout tvému způsobu vytvorby kompromisu a také dokázal tedy jít cestou kompromisu. Řešil si celou řadu krizí před svou funkcí předsedy a během tvé funkce předsedy Brexit, Řecko, migrační krize. Bohužel ty úkoly, které jsou nám dávány, si nemůžeme sami vybírat, pouze se jich musíme zhostit s plnou odvahou. A ty si společně s celým sborem komisaří skutečně se té šance chopil. Tvá komise byla konfrontována úkoly, které by bývaly mohly také vyplnit pět různých eh, funkčních období a vy jste z toho všeho zhostili dobře. Využili jste svou šanci vaše komise poslední příležitosti. Evropa se nyní vede lépe než dříve, máme méně nezaměstnaných obchodní smlouvy, eh, bojovali jsme úspěšně proti migrační krizi, Afrika, Brexit, tady se také již blížíme cílové rovince. Díky tobě je Evropa kontinentem, který je spokojenější, blahobytnější a spravedlivější než před pěti lety. Já bych tady rád se zaměřil na několik věcí. Za prvé, texty, zákony, to je jedna věc. A život a realita lidí, to je něco jiného. Když tady hovoříme například o uplatňování paktu stability, ty se tady poukazoval na Řecko, na Itálie, na další země. Tady my během posledních let jsme se dokázali použít, jak ty přistupuješ k aplikaci textů. A my jsme zjistili, že vždy zatím vidíš toho člověka, jeho život, že to respektuješ. A to jsi nás naučil ty, to jsi zavedl ty. A druhá věc, co mě, ve mně zůstalo jako takový dojem, je to, že Evropa i nadále je vnímána jako mnoha lidmi jakožto Evropa trhů, peněz, eura. Ale ty si vždy poukazoval na to, že Evropa to není trh, to je sociální tržní ekonomika. A ty jsi dítětem pracovníka v dolech. Ty eh, se znáš oba dva ty světy svět ekonomiky i pracujících a dokážeš to propojovat a to je tvůj úspěch. Ty jsi během posledních pěti let dál na agendu Evropy sociální záležitosti, za to ti mnohokrát děkuji. A za třetí, našel si cestou kompromisu v základních hodnotách Evropy. Evropa jakožto kontinent demokracie, právního státu, eh, rovných příležitostí pro ženy a muže, rovnoprávnosti, ochrany menšin. Zkrátím to, Evropa svobody. A za tuto Evropu si bojoval, zasazoval se o ní a ani uvnitř, ani na venek si nešel našel cestou kompromisu. Já ti za to velmi děkuji. Myšlenku Evropy si naplnil novým životem a levicoví a pravicoví populisté vždy si byl jasně proti ním. E, enormně se navyšel, navyšila účast na volbách nadšení v Evropu rostlo a to je také díky tobě. Komise poslední šance to takto využila. Celý váš sbor komisařů to využila. My jakožto EPP vám za to děkujeme. A v neposlední řadě, milí Žáne Klode, eh, frakce EPP je hrdá na tvoje funkční období. Dokázal si ochránit Evropu v boržlivých dobách před většími škodami komplem, eh, náš evropský kontinent je nyní spokojenější, my ti za to děkujeme. Velcí eh, sociální demokraté, eh, křesťanství demokraté, promiňte, jakožto Helmut Kohl a pan Mantens, by tě věděli také poděkuje. Ty, jakožto Galsier, Gasperi, Robert Schumann, Konrad Adenau. Sešte k Adenauer, sešte řadě velkých křesťanských Evropanů, kteří utváří Evropu. A ty si jednou řekl, že Evropa je pro tebe taková milostná záležitost a já bych šel ještě dále, protože taková tu aféra trvá většinou krátce, ale mezi tebou a Evropou, myslím, nakonec se vytvořil skutečný svazek pro celý život. Ty bojuješ za Evropu, za její úspěchy a já ti jakožto křesťanský demokrat jménem své frakce za to velice děkuji. Děkuji panu předsedovi Webrovi a slovo má pan předseda Garcia Perez, paní předsedkyně. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Vědět, kde se nacházíme, znamená vědět, odkud jsme přišli, jak jsme se tam dostali. Nebyla to jednoduchá cesta a vy to víte moc dobře. Před pěti lety jste nám představil nový program, nový začátek pro Evropu. Ovšem, ten nový začátek se zasekl v půli cesty. My jsme si vědomi toho, že vy jste se snažil. Snažil jste se odklonit od politiky eh, rigorózní, kterou nastavil pan předseda Barroso. Ty dopady, důsledky krize byly velkou zátěží a my jsme nebyli vždy schopni přijmout ta radikální rozhodnutí, která byla potřeba pro to, abychom změnili naše směřování a doufáme, že v tomto novém mandátu se nám to pořaží. Když jste přišel do komise, představil jste celou řadu nových opatření a snažil jste se jich prosadit nějakých 90%, eh, ale zbytek zůstal na papíře. Ovšem v některých případech ten neúspěch nebyl v důsledku neúspěchu komise, ale byl způsoben nedostatečnou ambicí a snahou na straně rady. Chtěli jsme, aby vzrostla sociální spravedlnost, zaměstnanost. To byly velmi ambiciózní plány a nebyly snadné. Vy jste řekl, že jsme prošli jednou z nejtěžší finanční krizí, kterou Evropa zaznamenala dlouhá roky. A stejně tak tady byla bezprecedentní migrační krize. K té se ovšem členské státy postavily naprosto s nedostatečnou solidaritou. Potom tady byla témata jako Brexit a další. Ale my bychom chtěli vědět, co se stalo, co se nepodařilo, abychom se vyhnuli těm stejným chybám do budoucna. My vždy se budeme snažit prosazovat a bránit hodnoty a zájmy Evropské unie. My, sociální demokraté, jsme vždy se snažili přistupovat odpovědně k tomu evropskému projektu bránit demokracii, bránit právní stát, lidská práva. Ehm, usilovná práce France Timmermanse v boji proti extremismu, populismu, to vše samozřejmě také přispělo k silné pozici této komise a my doufáme, že stejná angažovanost, stejná práce se promítne i do budoucí komise. Zároveň eh, jsme hledali řešení velmi vážné migrační krize a musíme se snažit najít takové řešení, které bude založené na solidaritě a odpovědnosti všech členských států. Je škoda, že se nám to zatím nepodařilo, ale Eh, budeme na tom dále pracovat, tak abychom odblokovali dublinské nařízení. Musíme eh, tady být velmi silní, pracovat na tom usilovně, založit to na multilaterálním přístupu. Také musíme více prosazovat principy fair trade, spravedlivého obchodu. Musíme se snažit, aby Evropa mluvila jedním hlasem. Vy jste říkal, že je důležité, abychom měli místo na světové scéně. Dařilo se nám to, bylo to hlavně díky Federice Mogherini. Mluvil jste o vazbách mezi Evropou a Afrikou, to je velmi důležité, ale také je tady ta důležitá historická dohoda s Iránem, které bylo dosaženo. Ekonomické Eh, transfery, převody, eurozóna. Tady byl odveden veliký kus práce. Vy jste přišel s investičním plánem, s evropským Green Dealem, tím zeleným ekologickým plánem a plánem pro udržitelnou Evropu. A na to vše musí navázat příští komise. A pokud možno ještě s větší razancí a energií. Také jsme eh, se snažili dát větší stabilitu do paktu růstu a stability, tak abychom lépe reagovali na tu nerovnováhu, nevyváženost. A já tady děkuji také panu eh, Moskovicimu, pokud jde o boj proti daňovým únikům a praní špinavých peněz. Je nepřijatelné, že rada odmítla tolik návrhů, které se snažili vylepšit a zlepšit daňovou spravedlnost, tak aby daně platili hlavně ty velké podniky a ne rodiny a malé firmy. Eh, pane předsedo Junkre, vy jste hovořil o Evropském pilíři sociálních práv, sociální pilíři. Ovšem to je jenom začátek. Chceme vidět konkrétnější opatření. Chceme univerzálně přístupnou sociální ochranu. Chceme také posílit kolektivní vyjednávání, kolektivní dohody. Eh, chceme tady mít jistotu, aby lidé také mohli lépe sladit svůj pracovní a osobní život. Tam už byly některé věci vylepšeny. Ovšem eh, s ohledem na oznámení vaší komise, pokud jde o splnění cílů, aby bylo 40